začíná to zajímavě, tak doufám, že v té druhé části to opravdu bude dnešní zajímavé um, jednání. Takže čeká nás eh, Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 25. listopadu loňského roku uspořádali členské státy a komise společné fórum na základě mm, iniciativy Rakouska Zachraňte životy. Kolegové o tom ví. Já jsem se také setkal s rakouským ministrem v Rize, eh, pardon, s ministriní, také mnozí členové znají mm, rakouskou ministrině jste nás také informovala o výsledcích této iniciativy. Nicméně to fórum z toho 25. listopada eh, listopadu nakonec bylo odsunuto, nicméně kolegové určitě mají zájem dozvědět se, jak je to s výstupy toho prvního fóra a také nás zajímají i širší kontext. Takže nejprve požádám paní Filipu Kandler, která nás informuje o dárcovské konferenci, která se eh, konala na úrovni ministrů. Bylo to v Ženevě eh, v prosinci 2014 a týkalo se to tedy přemysťování a přesedlování a dalších forem přijímání. A dále také se pak ještě konala konference, která pokračovala druhý a třetí den a soustředila se na ochranu na moři. Takže eh, paní Kendler, která zastupujete úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Bruselu. Vítám vás. Prosím, máte slovo. Dále vystoupí pan Lorán Michel, který je ředitelem z generálního ředitelství pro vnitro. Prosím. Děkuji za tento úvod, pane předsedo. Už jste mi představili, jmenuji se paní Kendler, pracuji pro kancelář Úřadu Vysokého komisaře opravdu pro uprchlíky jste v Bruselu. Jsem velice ráda, že jste mě přizvali na vaše jednání dnes odpoledne. Ptáte se mě na dva hlavní um, problémy. Za prvé tedy uh, budu hovořit o konferenci, která se týkala 25. listopadu loňského roku a um, v listopadu se, eh, pardon, v prosinci 2014 se také konala Eh, dárcovská konference o přeměstňování uprchlíků a já také ještě pohovořím trošku eh, podrobněji a šířeji o věcech, které se týkají přeměstňování a potřeb uprchlíků v rámci eh, UNHCR. Takže dovolte mi nejprve několik čísel, myslím si, že mnozí z vás je znáte. Chtěla bych pouze zdůraznit, že na konci roku, nebo ke konci roku 2014 bylo násilně vysídleno více než 50 milionů lidí. Byli tam jednak uprchlíci, ale pak tam dochá, pak jsou, to jsou také takzvaně vnitřně vysídlení osoby. Týká se to krizí, které známe, syrská krize, kde je 3,8 eh, milionů syrských uprchlíků, kteří odešli zejména do sousedních zemí Syrie, ale také do Egyptu, do Egypta nebo do severní Afriky. A máme 7,6 milionů vnitřně vysídlených osob, kteří se tedy nachází stále na území Syrie, ale jsou vnitřně vysídleni. Také jsem chtěla říci, že ke konci roku 2014 eh, došlo k, eh, tedy mm, byli ti uprchlíci z 90% v neprůmyslových zemích a také se ukazuje, že ve, 30, ve 28 členech, pardon, že ve všech 28 členských státech Evropské unie byly, byly předloženy žádosti o azyl. Také bych chtěla ještě říci, že to jsou pouze provizorní čísla, která máme k dispozici. Hlavní národnosti lidí, kteří žádají o azyl v Evropě, jsou tedy samozřejmě Syřané, to je největší národnost, a také Irák, Af Afghánistán, Eritrea. Myslím si, že znáte asi z tisku také třeba hodně zpráv, kteří, eh, které hovoří o tom, že zejména Eritrejci přichází do Evropy po moři, přes moře. Dále Německo a Švédsko celkem obdrželo 46 žádostí o azyl, o kterých hovo- hovoříme. Také je mnoho diskusí, které se týkají cest přes moře. V roce 2014 došlo k obrovskému počtu k obrovskému nárůstu lidí, kteří se dostávají do Evropy přes středozemní moře a velká část z nich míří do Itálie. UNHCR také zjišťuje s obavami, že asi polovina eh, těchto lidí pochází zejména ze Syrie a z Eritreje, což jsou země, které považujeme za země, z nichž přijímáme uprchlíky tedy. Dále eh, zjišťujeme, že ty cesty přes moře pokračují i v roce 2015. E, do Itálie zatím přijelo přes moře asi 315 tisíc takže je to o 62% nárůst v porovnání s rokem 2014 a teď vlastně jsme, to je tedy to je porovnání roku eh, ledna 2014 a ledna 2015. V roce 2014 jsme také byli svědky velkého úsilí, zejména Itálie, byla zde operace Mare Nostrum, eh, zachránila si mm, velký počet lidí, ale stejně tam byl velký počet lidí, kteří zahynuli na moři, 3000 eh, 500 lidí zemřelo na moři a za rok 2015 se hovoří asi o 370 lidech, kteří již letos zahynuli. V roce 2014 v lednu to bylo pouze 12 lidí, kteří zahynuli nebo se pohřešují po cestě přes moře, takže ta změna je opravdu velká eh, meziročně. Samozřejmě jsou to pouze odhady, je dost těžké vyjadřovat se k tomu s jistotou, jaká jsou ta přesná čísla eh, lidí, kteří spadají do jednotlivých kategorií. Takže teď se podíváme na první část prezentace, o níž jste mě požádali, to znamená dialog našeho úřadu, který se týká ochrany lidí na moři. Už několik let se vysoký komisař zabývá dialogem ohledně otázek ochrany v roce 2012, 2013, také se to týkalo vnitřně vysídlených osob a vůbec jde tedy osoby, které se vydávají na ty nebezpečné cesty přes moře. A vzhledem k těm vysokým počtům těchto osob jsme se v loňském roce právě soustředili na osoby, které se snaží dostávat přes moře eh, za azylem. Eh, tento dialog je založen na participativní debatě. Nejsou zde zatím ještě žádné, nebo asi se neočekávají žádná, eh, žádné závěry. Jedná se o dialog všech zúčastněných stran byla se tedy delegace z 88 zemí, byli zde zastoupeni odborníci, akademici, agentury OSN, nevládní organizace. Mm, ten počet těch lidí byl zatím nejvyšší vůbec v celé historii, takže to ukazuje, že opravdu to téma ochrany lidí na moři je velice důležité a aktuální. E, zároveň v té době různé organizace jako UNHCR, ale také třeba Mezinárodní organizace pro migraci, Mezinárodní námořní organizace, a nebo úřady OSN také vydali společné prohlášení, které žádají o to, aby členské státy řešily ty pravé kořeny toho, proč lidé odchází, proč migrují přes moře. A také jsme se hovořili o celé řadě věcí, jako je třeba Eh, mm, jako to jsou třeba faktory, které vyhání lidi ze země, dále také o tom, že by se měla být mezinárodní spolupráce, sdílení břemena, jak je to s přijímáním lidí z, z těchto lodí a tak dále. Jaký byl výstup tohoto dialogu? Objevil se silný uh, souhlas, že řešením není pouze důraz na odstrašování, že by to naopak ještě mohlo vést ke zhoršování nebezpečí, s nimi jsou spojeny tyto cesty přes moře. Také jsme si uvědomili silné propojení s tématem migrace a také i s tématem rozvoje. Bylo zde, dohodli jsme se, že je důležité řešit ty kořeny, proč lidé odchází v zemích, z nichž lidé odchází. Takže jednak lidé prchají před konfliktem, před persekucí v celé řadě případů. Je také nutné politicky řešit situaci v těch zemích. Je prostě třeba řešit situace, které lidi vyhání z vlastních zemí. Také bylo řečeno, že se musí bojovat proti zneužívání převaděčů, eh, tedy že ti převaděči zneužívají této situace. Také jsme hovořili o možnostech legálních eh, alternativ a závěrem bylo to, že jeden z nejlepších způsob, jak zabránit nedovolené migraci po moři, ale i jiné nedovolené migraci, je zlepšit eh, možnost eh, legálního přístupu na naše území pro ty lidi, kteří potřebují mezinárodní ochranu. A zde opět jsme zdůraznili také potřebu spolupráce. Také se konaly diskuse, které se konaly možností nebo kapacit záchrany v jednotlivých regionech. Soustředili jsme se na Středozemní moře a hovořili jsme také o nutnosti posílit tato úsilí. Také jsou zde potřeby přijímaných lidí, kteří byli zachráněni a kteří se vylodili, tak je nutnost eh, je nějakým způsobem přijmout. Ehm, dále je zapotřebí Mm, také uvítat iniciativu, která je zde mm, ze strany Evropské komise komplexní přístup k migraci. To vítáme jako dobrý krok vpřed a také vítáme i zprávu Evropského parlamentu z vlastního podnětu, která se věnuje situaci ve Středomoří a která také volá po nutnosti přijmout holistický přístup. No, vypadá to, že ta PowerPointová prezentace už přestala fungovat. A já už jsem tedy hmm, hovořila o některých bodech, které vlastně vychází z toho dialogu, to znamená, musíme posílit eh, tu záchranu lidí, vylodění, přijímání, pak jsou zde různé iniciativy. Máme zde iniciativu pro Středomoří, také vím, že máte k dispozici, že máte k dispozici dokumenty v těch složkách, které jsme vám dali před dnešní odpolednem. Také je důležité spolupracovat eh, s, tím, eh, s, tím, s těmi eh, lodními společnostmi. U NHCR se také rozhodlo být takovým průkopníkem mm, spolupráce nevládních organizací, Mezinárodní organizace pro migrace, kteří se soustředí na ochranu života na moři, také je zde Mezinárodní námořní organizace, která eh, sídlí v Londýně, ta vlastně se bude věnovat, ta uspořádá speciální konferenci příští týden. A mm, vím, že také tam bude zastoupen na komise a také UNHCR společně s dalšími organizacemi OSN. Spolupráce s nevládními organizacemi a s občanskými společnostmi v těch klíčových regionech byla také podtržena. Také je to další věc, kde musíme vyvíjet další činnost. Také musíme vyhledávat informace, které můžeme získávat právě třeba od nevládních společností, od nevládních organizací, které pracují v těch regionech, například informace, které se týkají těch různých tras, Eh, potřeb lidí a tak dále. Už je zde celá řada iniciativ, které probíhají v různých regionech. Například je zde speciální sekretariát v Nairobi, který se věnuje právě těmto otázkám eh, v této části světa. Dále je také je zde iniciativa, která začne v roce 2015 mm, a další věci, o kterých ještě pohovořím trochu víc později, je tedy důležité zamyslet se nad, na, nad dalšími možnostmi přemysťování, přesedlování a tak dále. To je tedy několik věcí, které, byly, které vyplynuly z toho dialogu o ochraně na moři. Také bych ještě chtěla zmínit, mm, možná, že i někte, že, že někteří z vás se také už se zapojili do tohoto dialogu a také i Evropská komise se tohoto dialogu účastnila. Možná mi dovolte jedno malé odbočení. Jsou zde ještě je zde jedna regionální iniciativa, která není úplně spojena s tím e, naším dialogem. Je to tedy iniciativa pro středozemní moře. Ale jak říká pan předseda, tak každý má k dispozici tu prezentaci také před sebou vytištěnou, takže se nemusíme řídit pouze snímky které vidíme. Čili e, to je tedy nová iniciativa, která se týká mezinárodní ochrany. Snažíme se zamyslet nad různými akcemi, které lze doporučit v jednotlivých regionech. Začalo to v říjnu 2013 po tragédii na Lampeduze a tato iniciativa navrhuje 12 akčních bodů, to znamená, jaká je situace v zemi původu, jak je to s transitem a jak je to s členskými státy ta iniciativa se snaží všechny věci řešit komplexně. Když se podíváme na akce v rámci EU, která, které jsou doporučeny v rámci této iniciativy, tak jste, se soustředíme na záchranné operace ve středozemním moři, to už UNHCR eh, samozřejmě obhajuje. Dále také třeba apelujeme na Itálii, aby pokračovala znovu v těch operacích záchranných, které měla a které nedávno omezila, nebo byla nucena omezit. Mm, dále to vlastně i souvisí s tím, že vlastně těch lidí, kteří přichází přes středozemní moře do Evropy, se zvyšuje a je vyšší než v loňském roce. Takže tento také si musíme uvědomit, že i když Frontex vedl operaci Triton, tak nemá ani mandát, ani zdroje na to vlastně, aby se mohl soustředit na záchranu lidí na moři. Další akční bod, který obhajujeme, je rychlé vylodění osob, také těch, které třeba zachránili obchodní lodě. To se v minulosti příliš neřešilo, protože to nebylo příliš problematické, ale Ukazuje se, že v některých případech eh, je to může činit problémy. Musíme také připravit nové materiály. Máme speciální postupový graf, kterému říkáme eh, reaktivní postup pro Evropskou unii a je to tak vlastně, jak, jak se bude postupovat, když někteří lidé se tedy vylodí v některém členském státě, to znamená je tam identifikace těch jednotlivců, jak těch, kteří možná potřebují mezinárodní ochranu, ale zároveň pro ty ostatní musíme hledat nějaké alternativní cesty nebo řešení. Dále usilujeme o identifikaci zranitelných osob, osob s nějakými zdravotními problémy. To jsou vlastně osoby, které mají speciální potřeby a jejich potřeby musíme mm, vlastně naplnit co nejdříve po tom vylodění. Dále víme, že identifikace je klíčová v této chvíli protože to také s tím souvisí určité bezpečnostní obavy. Názor UNHCR zní, že je velice důležité, aby k identifikaci došlo hned po příjezdu, abychom do, dokázali ty lidi, lidi rychle identifikovat a pak je vlastně rozstřídit podle těch jednotlivých profilů. Dále, poradenství, odpovídající poradenství, to je také velice důležité. Další věc, na které spolupracujeme s ostatními, je účinné provádění dublinského nařízení. To znamená, musíme se podívat na tím, jak eh, ty nástroje, které máme v Evropské unii, můžeme využít ku prospěchu lidí, kteří přijíždějí do Evropské unie. Například zda ti lidé mají nějaké příbuzné už eh, v členských státech EU, tak pak můžeme třeba využít ustanovení, které se týká sjednocení rodin a eh, Dále třeba se můžeme podívat na to, jak se využít různé diskreční doložky, jak je využít proaktivně, například pro Syřany a Eritrejce, kteří opravdu z vysoké pravděpodobnosti potřebují mezinárodní ochranu. A také se musíme ještě podívat na řešení, to znamená buď integrace v té zemi, kam přijíždí, nebo tedy možnost eh, spojení s jinými rodinnými příslušníky, kteří žijí v jiném členském státě, anebo také eh, možnost přemístění, přesídlení. A, jednak, a také se to netýká pouze členských států Evropské unie, ale může to být třeba, že některá ta osoba má eh, manžela nebo manželku třeba v USA nebo v Kanadě, takže pak může být řešením i přesídlení do úplně jiné země. Asi to nebude řešení pro velký počet lidí, ale je důležité, aby každý měl to řešení šité na míru. A pak je tady poslední bod, a to je návrat osob, které nepotřebují mezinárodní pomoc. A pokud tedy nemají eh, žádný eh, žádný právní důvod, aby zůstávali zde, pak eh, je vhodné je navrátit důstojným, přiměřeným způsobem, pokud možno dobrovolně a mohou se potom zapojit na místě eh, doma jako příjemci eh, různých, eh, různé pomoci z programů, které tam k dispozici jsou. Čili tolik tedy k té středomořské iniciativy. My také se zabýváme otázkou azylu. To je něco, co UNHCR už nějakou dobu poskytuje. Dále poskytujeme přístup k různým řešením jako eh, sebe podpora, tedy pokud se týče materiálního, materiální stránky, eh, případně vzdělávání a tak dále. A také komise podpořila a eh, vytvořila informační kampaně zejména pro Somálce a Eritrejce, tedy lidi z afrického rohu. Cílem této kampaně je informovat o rizicích cesty, ale také eh, se zde hovoří o právních alternativách, aby tedy věděli eh, o možných jiných způsobech, jak se dostat do Evropy, včetně eh, osídlení, tedy přesídlení. Dále otázka Eh, otázka eh, zemí původu, tak tady máme poměrně omezené možnosti. Samozřejmě, že jde to, aby byla respektována lidská práva eh, v těch zemích a dále se zde počítáme s integračními programy, které zde, tedy reintegračními programy, které tam jsou a mm, programy hmotné a další pomocí. Eh, druhý aspekt toho, o čem by tady měla dnes promluvit, je eh, resettlement, tedy přesídlení. To, myslím, je docela v souladu s některými dalšími iniciativami, eh, zejména tedy ta iniciativa uprchlíků po moři. A pokud tady máme e, trošku čísla, máme 900, 960 e, tisíc e, uprchlíků. My jsme měli v roce 2014 94 přes 94 tisíc žádostí o přesídlení právě tam nejvíce ze Spojených států. Nemám tady úplně nejžerstvější čísla. A to, co zde mám za 2014, to ještě nejsou čísla definitivní. Nicméně už víme, že 71 eh, tisíc eh, lidí eh, se Eh, vydalo tedy eh, do nových vlastí a z toho 9% bylo, eh, přicházelo do Evropy. Tak tady máme něco k prioritním situacím, vy to máte ve svých podkladech a možná, že ta nejzávažnější, nejrozsáhlejší situace, s nimiž se, mm, s těch, s nimiž se pobýváme, potýkáme, je Sýrie. Myslím, že jde o součást eh, širší iniciativy na ochranu a solidaritu uprchlíkům eh, z válečných zón v této zemi. Zaměřujeme se na eh, přesilování lidí ze Sýrie, které mají určité profily, ty jsou prioritní, teda ti, kteří byli mučení, kteří tedy prchají a tak dále a ty současné eh, profily eh, jsou eh, především oběti násilí a oběti mučení. V prosinci v Ženevě se odehrávala donorská konference na úrovni ministrů, účastnilo se 40 zemí plus mezinárodní organizace zabývající se, zabývající se emigrancí. 26 zemí přislíbilo eh, až 58 tisíc eh, míst, tedy pro eh, lidi, kteří potřebují nový domov. Kromě toho mnoho Syřanů dostalo také jiné typy víz a zde nabídl, to nabídly země jako Brazílie, Francie, Německo, Švýcarsko a tak dále. Různé typy pomoci nebo pro syrské prchlíky. E, z těch zemí, které e, něco přislíbily, je 18 e, zemí Evropské unie, které nabídly umístit 37 tisíc lidí toho 30 tisíc Německo, což je velmi zajímavé, eh, když to tedy porovnáme s jinými českými zeměmi. A jak jsem řekl, spouštějí se další programy ve Francii, na Irsku a tak dále, také ve Velké Británii, tady jsou eh, speciální uprchlické programy. No, já to trošku tady eh, urychlím, abychom měli čas na otázky. Eh, také zde máme závěry rady z, rok, eh, z října roku 14, teda, eh, kde jsou členské země vyzývány, aby nabídly přiměřené místo, přiměřený počet míst pro usídlence. Také bychom tedy řekli, že si přejeme spolupráci s UNHCR také z vaší strany, například v otázce humanitárních víz a Eh, také to stá evropské eh, země eh, by mohly uvažovat o privátních sponsorských modelech, jako je tomu třeba v Německu, ale také jinde. Také se zabýváme otázkou příbuzných, které spadají pod příslušnou, pod příslušnou směrnici. Dále stipendia pro studenty a žáky a určité bezpečnostní e, opatření pro uprchlíky. No a možná ještě poslední bod, a to je integrace. My vítáme zapojení více zemí do přesídlovacích programů, ale také e, je samozřejmě nutné, aby ten systém byl takový nějaký udržitelný, trvalý, aby potom nebylo nutné ty lidi přesídlovat znova. Tak to je všechno, děkuji vám. Ano, děkuji. Máte to před sebou, proto tedy jsem, jak si vás požádal, abyste to urychlila, aby byl prostor pro otázky. No a druhá část je debriefing Lorna Michela Nicméně my tedy eh, očekáváme zprávu z vlastní iniciativy, jak jsme o tom tedy říkali dnes dopoledne a eh, přejeme si to proto, že jde o jakýsi eh, relativně reálný přístup k migraci. No, takže eh, komise, eh, Loráne, kdybyste eh, tu druhou část debriefingu, kdybyste se jí mohl ujmout vy, ale opět tak, aby ještě zůstal čas na otázky. Takže prosím o stručný přehled. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve tedy reagoval na to, co tady Filip eh, řekl. Něco málo analytických slov. Eh, možná bych eh, řekl jednu věc. Pokud se týče záchranných operací na moři, máme díky Evropskému parlamentu navíc 21 milionů eur pro Frontex, což nám umožní pokračovat v operaci. Ovšem otázka je, abychom si uvědomili, eh, o co tady jde. Eh, my nejsme schopni zachránit každý život, který je v ohrožení. Eh, před 14 dny se nám stalo, že uprnulo, utonulo nějakých asi 300 lidí. Měli jsme tam tři poměrně malé čluny, v každém 100 lidí, pětimetrové vlny a e, byli tam mimo jiné e, lidé, kteří neuměli plavat, prostě e, Afričané ze subsaharské oblasti, kteří nikdy dřív předtím neviděli moře. Takže nemůžete očekávat od Frontexu, že zachrání všechny, kteří se pustí na takto nebezpečnou cestu. A my jsme skutečně museli se ozvat, poněvadž kritika na, tedy tisk nás podrobil eh, zdrcující kritice. Ale eh, prostě my neumíme dělat zázraky, jestliže za těchto podmínek lidé opuštějí Libii, tak to opravdu eh, není v našich silách. Tak já se teď vrátím k našemu zasedání 25. listopadu. Takže prosím, eh, zkusme, aby to bylo efektivní. My... Já myslím, že v parlamentu my přesně víme, co dělá Frontex. My tady provádíme jakýsi monitoring eh, Frontexu. Takže kdybyste eh, nám mohl dát debrief z toho zasedání. Ano, určitě, ale samozřejmě média kritizují Brusel a nerozlišují mezi členskými zeměmi, Evropskou komisí, parlamentem, Frontexem. Prostě útočí na nás všechny. Takže na tom zasedání eh, jsme se zabývali tedy zhruba počty těch eh, uprchlíků, eh, jak rovnovážně dosáhnout resettlementu, za druhé relokace a jak spustit eh, evropský relokační mechanismus pro případ krize a za třetí eh, další možné právní cesty pro lidi, kteří žádají mezinárodní ochranu. Závěry jsou asi takovéto. Za prvé, všechny členské země eh, trvají na tom, aby ten resettlement, to přesídlování bylo pouze na dobrovolné bázi i když tedy se přejeme lepší rovnováhu, lepší rozložení, trvají na tom, aby to bylo všechno dobrovolně. Za druhé, co se týče právních cest, většina členských zemí se domnívá, že resettlement je primární systém. Nepřeje si, aby, Evrop, nepřejí si, aby Evropské unie, Evropská unie investovala do alternativní záležitosti. Některé země poskytují humanitární víza, ale nikdo si nepřeje, aby do toho zasahovala Evropská unie. Chtějí to nechat ve vlastní, ve vlastní kompetenci. Čili resettlement je ten hlavní způsob, ta právní cesta. Za třetí, pokud se týče eh, resettlementu a distribučního klíče, bylo dosaženo dohody, že dosáhneme, eh, spustíme pilotní projekt, Máme tady určitý počet lidí, kterým Evropská unie přislíbí nové domovy a budeme mít distribuční klíč. Jedním z těch kritérií bude počet obyvatel členské země HDP, počet azylantů v minulosti, ten byl taky zmíněn, ale některé členské země trvají na tom, aby se vzala v úvahu také míra nezaměstnanosti, poněvadž čím větší nezaměstnanost, tím menší šance pro uprchlíky. Čili toto jsou kritéria, o kterých bude debata. Komise předložila návrh na pilotní projekty a e, některé české země se toho budou účastnit. Nemá smysl do tohoto projektu zapojovat Německo, a Švédsko, poněvadž oni mají rozvinutý systém resettlementu. My se soustředujeme na členské země, které s tím mají vůbec žádné zkušenosti. Členské země nicméně trvají na dobrovolnosti. To znamená, že my chceme zajistit účast co největšího počtu členských zemí a těch, kteří se nebudou účastnit, měli by alespoň podpořit resettlement, například pomocí peněz, poskytováním personálu a tak dále. To je způsob, jak se mohou zapojit ty členské země, které se neodlají zapojit do pilotních projektů. Co se týče relokace, členské eh, země mají trošku obavy, tedy z toho, že by eh, se mohly eh, potom u nich shromažďovat další a další, že to mohlo přitahovat další. Takže potřebujeme nějaký ten mechanismus, to je všechno. Eh, děkuji. Já eh, jsem chtěl zjistit, co přesně na to členské země. K tomu byla zkusena na radě a skutečně existuje velká nerovnová mezi dvými zeměmi, proto jsme tady chtěli vědět, jak to tady eh, vypadá. Eh, my tedy, pokud se týče Frontexu, tak o tom jsme informováni daleko lépe. No a teď bych požádal eh, poslance o otázky. Nejdříve pan Halo Ahu. Thank you very much for the presentation. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tyto prezentace. Švédsko a Německo přijím, mají téměř polovinu asilových žádostí, což je zajímavá situace vzhledem k tomu, že tyto státy jsou daleko od bodu vstupu a není možné se tam dostat bez toho, aby procestovali několik evropských zemí, které jsou považované za bezpečné a kde by měly být žádosti podány. Tato nerovnováha není z dlouhodobého hlediska udržitelná především z hlediska relativně malých zemí, jako je Švédsko. Já bych e, eh, chtěla slyšet vaše e, nápady, co s tím. I kdybychom měli nějaký distribuční klíč nebo mechanismus sdílení toho břemene, tak pokud se eh, lidé mohou svobodně pohybovat po Evropské unii, tak lze předpokládat, že se přesto pokusí dostat do zemí, které z nějakého důvodu jsou z jejich hlediska atraktivnější než státy. Tam budou tedy distribuováni. Děkuji. Děkuji. Máme tady poměrně dlouhý seznam řečníků. Ana Gomez. Poté, co jsem minulý týden navštívila um, centrum UNHCR v Bejrutu, který, které registruje 11 tisíc uprchlíků. Um, před rokem to bylo 50 tisíc. Eh, Libanon jako, zem, Libanon jako země je třetina mm, Švýcarska, které nyní má čtvrtinu populace 1,2 milionu lidí, to čtvrtina po, eh, uprchlíce, uprchlíci. Poté, co jsem minulý měsíc navštívila severní Irák, eh, tam jsou Azidi, Gryšeni, Šabakova, další komunity, uprchlíci. A to, co tedy EU dělá, nestačí. Zdaleka nedokáže eh, zabránit konfliktům, které vyvolávají tlaky na to, aby uprchlíci se snažili dostat do Evropy. Já se skutečně stydím, když mluvíme o našich členských zemích, které hled, nacházejí tedy různé výmluvy, jak se nepodílet o to, o to břemeno, jak neorganizovat eh, operace na záchranu lidských životů na moři a ne, e, ochotu k dobrovolnému ujiš, přesídlování a legálním cestám k migrace. Je to skutečně hamba, já se cítím zahambena. A moje otázky jsou na zás, pro zástupce mm, nejvyššího eh, eh, úřadu pro uprchlíky OSN. Nemůžeme se na to dívat pouze tedy eh, jednoznačným přístupem, eh, což je důvod, proč některé členské státy nabízejí tak málo. My musíme eh, uvažovat o tom také z hlediska vlastních zájmů, vlastní bezpečnosti. Proč eh, neposkytujeme například vzdělání v uprchlických táborech? V Lebanonu je 300 85 tisíc školního věku, z toho 300 tisíc nechodí do školy, což tedy říká hodně. Nejenom o jejich schopnosti, eh, až se vrátí do Sýrie, tedy pomoci obnovit tu zemi, ale také eh, jejich náchylnosti stát se kořistí teroristických organizací. V Jordánsku tam byly učitelé, tam jsou alespoň tedy tábory, není to jako v Libanonu, eh, v Jordánsku, by ti lidé mohli pracovat ve školách, kde my platíme za tu pomoc. Proč tam není lepší koordinace? Proč není zajištěno vzdělání? To samé tábory v severním Iráku, v Azídy a křesťany. Škola, školy, Vzdělání. Klíčová otázka. Další otázka. Libie. My jsme již ehm, viděli, že to většinou nejsou Libíci, co přicházejí do Libie přes na ty čluny, jsou z Eritreje mm, a od jednot z Afriky. Pravděpodobně ale jich bude, i, bude tam stále více Libíců a mohou to samozřejmě využít různí přepašeráci, teroristi, aby, pře, aby pašovali lidi do EU. A lidé chtějí sem přijíždět a riskovat svůj život. Jak tedy vidíte vývoj situace v Libii? Já si myslím, že v Libii se to nezlepší, tam se to jenom zhorší. Děkuji, Ana. Všichni kolegové budou eh, klást velice důležité otázky, prosím, protože máme tady UNHCR i komisi a ten kontext je takový, že eh, to, to bude takový jaksi holistický přístup k migraci. Můžeme se ptát na cokoliv. Je tady jaksi ta, eh, to lákadlo, ale snažte se být specifičtí, protože konkrétní otázky, prosím, protože mm, tady máme velkou zprávu, která přichází do našeho výboru. Samozřejmě to, co říkáte, je důležité. Jak řekla Ana, paní Holmajer, Monika Holmajer má slovo jako další. Nejprve chci poděkovat za mm, prezentaci UNHCR i komise. I uh, mě přesvědčila upřímnost komise, protože to, co prostě popsali, je realita. Je to tvrdá, hrozná realita. Mm, mám pr- moje první otázka se týká uprchlických táborů UNHCR. Já souhlasím s Anou Gomez, že mu, nemůžeme řešit ty otázky, když těm lidem v uprchlických táborech nedáme alespoň nějakou perspektivu, ať jsou to školy, minimální hygienické podmínky, minimální lékařská péče. Nemluvím o optimum, mluvím o minimu. Aby, aniž by tam byl minimálně alespoň ten pokus, a jako Evropané se o to můžeme pokusit, ale zásada je, že budeme zakládat mezinárodní školy v uprchlických táborech. To by byl um, přístup, který by Evropa eh, mohla přispět eh, a podpořit tak UNHCR, který nese odpovědnost. Myslím, že tohoto počtu mm, táborů, to jsou nejenom nové tábory, některé jsou tam již 20 let. Miliony žijí, lidí žijí 20 let naprosto bez ber, z perspektivní situaci. Samozřejmě e, e, lidé, jsou e, tam celé generace, které vůbec neviděli školu, než, nežijou vůbec v důstojných podmínkách, nemají vůbec šanci se cokoliv naučit. A tím si vytváříme sami pro sebe obrovské problémy. A e, to je konkrétní otázka e, mm, finanční škol, školy v uprchlických táborech, e, jak to může UNHCR zpracovat a jaké konkrétní opatření od členských zemí a EU očekáváte. Dále Frontex. Frontex nemůže vyřešit problém Libie. Frontex je program na ochranu hranic to znamená, nemohou ani nemohou až k libijskému pobřeží. Otázka je, zda komise s paní Morgarini a členskými státy uh, uvažuje o vojenské možnosti, protože problém mm, zabíjení uh, lidí na libijských hranicích, um, kteří se ani nedostanou na ty čluny, ale jsou zabiti někde na Sahaře, o tom se často nediskutuje, ale tam jich zahyne alespoň stejně tolik a je to eh, minimálně stejně eh, depresivní jako ta situace ve Středomoří. Proto se ptám, kolik, eh, jaké finanční prostředky byste očekávali. Dále otázka na komisi. Jsou vůbec nějaké úvahy o tom, že um, zda ehm, mm, jsou vyvozovány důsledky pro eh, nějaké akce pro Liby nebo libyské pobřeží. Dále, co se týče přesídlování, mám pocit, že by bylo snazší, kdybychom připustili, že členské státy by se měly více podílet na eh, možnostech volby, jaké možnosti by mm, se tady mohly Eh, mohli navrhnout. Děkuji, Birgit. Děkuji. Otázka, kterou chci mm, položit na UNHCR a komisi, se dostaneme k otázce uprchlických táborů mimo EU. Kdo je financuje? Není možné to možné z rozpočtu EU. Nevidím tu možnost. A členské státy jsou připraveny financovat? To je důležitá otázka. Nemůžeme litovat vysokého počtu, kritizovat vysoký počet eh, uprchlíků, špatnou situaci v jiných zemích a současně eh, sedět se založenýma rukama a nedělat nic. Nemůžeme začít řešit situace a dávat perspektivu těm, kteří neutíkají před válkou, ale před eh, špatnými podmínkami. Pokud nebudeme připraveni dát perspektivu těmto lidem, pak ty problémy budou pokračovat. Nedokážeme postavit tak vysoké zdi, abychom neviděli, co se děje. Otázka je tedy spíše na členské státy. Nicméně, co se týče přesídlování, tak mm, eh, nechci žádat komisi, ale chci eh, se obrátit na UNHCR. Nevidíte možnost eh, více eh, působit na členské státy, aby se všichni účastnili přesídlování, protože tomu tak není. Myslím, že to je smutná situace, že mluvíme o základních právech, o právu na azyl, ale pak některé členské státy řeknou, že nemají zájem a že se na tom nebudou podílet. Je tedy nějaká možnost tu situaci zlepšit a tady skončím, protože mnoho e, otázek již tady padlo. Děkuji, děkuji za dodržení času. Prosím, dodržujte ty dvě minuty, abychom stihli i odpovědi. Pan Coelho, Carlos. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za obě prezentace na úvod. Mám dotaz na paní Filipu Kandler. Vy jste měla několik komentářů, které se týkaly operace Triton. Hovořila jste o tom, že Triton neměl dostatečný mandát, ani zdroje, ani rozsah. Souhlasíte, že je to tak s těmi zdroji? Já sdílím názor mnohých kolegů, kteří hovořili o tom, že to je velice malá operace, která se snaží řešit ty problémy. Ale chci se ještě vyjádřit tomu mandátu a k tomu rozsahu. Prosím, opravte mě, pokud se mýlím, ale mám pocit, že jste říkala, že operace Triton neměla mandát na záchranné operace. Ale skutečnost je, že v, v prosinci 2013 jsme schválili nařízení, právě na základě také komentářů UNHCR a i dalších nevládních organizací. A podařilo se nám dosáhnout mezi radou a parlamentem kompromisu, který právě dal tento mandát operaci Frontex. Nemohli jsme dát mandát vnitrostátním operacím, ale každá operace, která je financovaná z evropského rozpočtu, má co by prioritu záchranu života, takže tady tam také byl tou záchranou operací. Prosím, opravte mě, zda, pokud se milím, ale já mám pocit, že jste říkala, že ta operace Triton neměla ani mandát, ani ro, dostatečný rozsah. Takže buď tedy se neuplatňovalo to nařízení a pak tedy se to musí nějak na to nějak reagovat, Nebo tedy, jak se k tomu vyjádříte? Dobře, takže pan předseda říká, eh, jak to chápu, tak eh, žádáte vysvětlení toho vyjádření o Tritonu. Dále paní Cecil Siange. Děkuji za slovo, já budu stručná, protože mnoho dotazů, které jsem chtěla vznést, už bylo položeno, ale ještě zůstávají určité pochyby. Co se týče utečenců a utečeneckých táborů, které jsou mimo EU, chtěla bych se zeptat, na základě vašich zkušeností, jak je to s lidmi, kteří nejsou přijati do těchto táborů, kteří nemají právní statut, tak eh, kam tyto lidé pak jdou, mm, když vlastně nejsou do toho tábora nějak eh, připuštěni? Takže jsou nějaké dohody třeba s jinými zeměmi, aby ty jiné země mohly přijmout tyto osoby. A další dotaz. Co se týče řízení a vedení těchto utečeneckých táborů, nevím, zda jste, byla, zda jste byli informováni o tom, co se stalo, nebo co, co se děje jak je to vlastně s korupcí a s mafií. Mnoho těchto center mělo být financováno z evropských fondů. A mm, chci se zeptat, jak budou tedy mm, ty subjekty, které řídí e, tábory, zda jsou kontrolované, zda dobře využívají finance EU. Ano, děkuji také za to, že jste všichni respektovali řečnickou dobu. Další dotaz. Ano, děkuji, pane předsedo. Během té prezentace i diskuse jsme vůbec neslyšeli o tom, že je také e, zapotřebí pomáhat lidem v uprchlických táborech. Myslím si, že e, o tom také musíme hovořit. Evropská unie nemůže přikazovat těm zemím, jak se mají chovat, ale spíše bychom měli doporučovat většímu počtu zemí, aby pomáhali. Když uprchlíci potřebují pomoc, eh, taky bychom jim měli zajistit eh, školu nebo nějaké eh, hygienické zařízení a tak dále. Hovořila jste také o Švédsku, což je mou vlastí. Někteří říkají, že jsme vlastně nejlepší, protože přijímáme největší počet uprchlíků, ale musím vám říct, že ve Švédsku máme obrovské problémy s integrací. Jde o to, že si prostě nemůžeme toto všechno dovolit, abychom všechny tyto uprchlíky ve Švédsku integrovali. Takže já si nemyslím, že Švédsko je úplně nejlepším příkladem. Vůbec nechápu, proč vlastně, nebo jak v naší zemi můžeme dávat eh, lidem ze Sýrie nebo z Iráku mm, trvalá mm, povolení. Myslím si, že eh, má země by měla velký prospěch z toho, kdyby existovala společná azylová politika. No a dále, co se týče Frontexu, hovořila jsem se zástupci této organizace a vypadá to, že ti převaděči eh, vlastně ještě mají speciální motorové čluny, kterými ještě více vlastně podporují to, eh, aby ty lodě převážely více uprchlíků. Myslím si, že se musíme soustředit právě na tu otázku převaděčů. Pokud eh, nebudeme bojovat s převaděči, tak eh, to nevyřešíme. Ale myslím si, že rozhodně by to o této věcech by měl rozhodovat každý členský stát sám. Děkuji nyní pan Jurek. Děkuji především. Chci poblahopřát k práci UNHCR, protože jsem byl svědkem toho, eh, jak pracujete eh, v Amánu i v Bejrutu. To je velice důležitá práce. A má být účinná, eh, je třeba co nejvíce spolupracovat se zeměmi, kde se nachází hlavní nápor uprchlíků ze Sýrie. Podstatné je, že většina z nich, a aby tedy to skutečně byla většina, eh, která nadále bude eh, uvažovat o tom, počítat s tím, že se vrátí zpátky, a budou tam zase normálně žít. Ne, to znamená, co chci říct, je třeba, abychom analyzovali Eh, jakým způsobem chceme vynakládat tyto peníze, protože eh, naši kolegové v Libanonu eh, říkali, že dostávají prostředků výrazně méně než lidé než tedy jiné země. Přičemž pamatujme, že je to poměrně malá země a přímo na ráně ze Sýrie. No a druhá věc je tady ještě je to, eh, že eh, je to vlastně jedna eh, jediná země, kdy počet uprchlíků v této zemi je více mm, než dosahuje počtu více než 30 vlastního obyvatelstva, čili já si myslím, že by bylo třeba, abychom se znovu zamysleli nad těmi prostředky, které dáváme k dispozici, abychom třeba konkrétně u této země eh, dávali více, neboť eh, eh, je to v podstatě v našem zájmu. Tam ti lidé totiž tam žijí nejenom tak v nějakých táborech, ale skutečně si tam hledají i práci, obživu. A je lépe tedy vydávat prostředky tam, než přebírat tu péči o ně přímo tady, stoprocentně. Děkuji, pan Bajos. Tak, tak se mi e- Děkuji, pane předsedo. Já rovněž pocházím ze Švédska. A ve švédském parlamentu existuje velká většina, která podporuje to, aby se pokračovalo s programem přijímání humanitárních uprchlíků. E, jako celá řada dalších e, poslanců, kteří zde dnes vystoupili, bych chtěla také upozornit na nutnost aktivit pro děti, které žijí v uprchlických táborech Liban, Libanon, Jordánsko a dalších země v této oblasti. je zde riziko toho, že ztratíme celou generaci, pokud nezajistíme, že děti, které teď žijí v zemích eh, postižených válkou nebo v sousedních eh, zemích, žijí v uprchlických táborech, pokud nebudou mít vzdělání, tak nebudou pak eh, moci mm, se řádně žít, také potřebujeme zajistit pro tyto děti třeba psychologickou pomoc a tak dále. Takže v budoucnu budeme muset vyvinout ještě mnoho úsilí, abychom potom tuto um, ohroženou, um, ohroženou generaci uchránili toho, aby se z ní stala ztracená generace. Taky chci říci, že celá řada lidí se pak dobrovolně vrací do těch svých zemí, když už se domnívají, že eh, myslím si, že pro někoho to samozřejmě není problém, ale je také velký počet lidí, kteří ve statistikách teoreticky se vlastně vrátili dobrovolně do svých zemí, ale je to tak, že ti lidé byli k té volbě donuceni. a k tomu dochází velice často takovým dost ponižujícím způsobem. Pokud je zde tedy ta násilná repatriace, co by jedinou další možností, tak potom vlastně se mnoho těch lidí vrací v uvozovkách dobrovolně, ale um, pak někteří vlastně se spíše eh, se vlastně odmítnou vrátit a eh, dostanou se do takové té mm, nelegální sféry, stanou se z nich nelegálové. Takže se chci zeptat, jak je to s těmi počty těch nucených eh, návratů. Ano, děkuji vám všem za tyto vynikající dotazy. Byť je tedy čtvrtek odpoledne. Myslím si, že všechny tyto podměty budou využity, protože nás čeká ta zpráva o holistickém přístupu k migraci, takže bych ještě rád dodal poslední dotaz do této diskuse, kterou vlastně na tom posledním, na tom poslední setkání ministrů v Rysi se také hovořilo o přesedlování. Já jsem měl pocit, eh, že tak trochu, tedy, nebo chci se vás zeptat, jaký je váš pocit eh, k tomu, jak se chovají jednotlivé země, například Rakušané, přemýšlí o tom, eh, jak, jak eh, zda by se členské státy neměly vlastně ještě znovu zamyslet nad těmi přesidlováními. Paní Sipl a další zde vystoupila v diskusi, také Anna Gomez, paní Holmer mluvili také o nutnosti vzdělávat eh, děti v táborech. Chci se zeptat, zda opravdu členské státy se trochu jaksi začínávají rozhýbávat k nějaké změně, nebo máte pocit, že k tomu nedochází, k nějaké změně myšlení? Mm, máte pocit, že členské státy eh, se uchylují k názoru, že by se měli mezi sebou lépe to břemeno rozdělit? Tak kdo odpoví jako první? You want me to start by answering your question and then I go... Takže já jak mám nejdříve vaši otázku? Ne, prostě berte si pořadě ty otázky od eh, poslanců. Eh, k tomu eh, prvnímu dotazu. Ta vaše otázka byla velmi obtížná. Sice, co se stane, jestliže přemístíme někoho, eh, řekněme, do Pobaltí a o tři měsíce později eh, se ten člověk objeví v Německu. Já myslím, že asi takto my máme představu, že s těmi lidmi eh, uzavříme, uzavřeme určitý kontrakt, prostě řekněme, dostanete se z tohoto tábora v Jordánsku za podmínky, že zůstanete v té zemi, do které vás pošleme a e, pokud vás najdeme e, v nějaké jiné zemi, pošleme vás zpátky do té původní. Čili e, toto je něco, co musíme sledovat, tedy takzvané sekundární pohyby. Ten distribuční klíč je právě tady proto, aby se těmto, tímto sekundárním pohybům zamezilo. Ehm, rozhodně tedy samozřejmě řekněme, že po několika letech se budou moci přemístit eh, někam jinam, ale ne na začátku. Dále jsme tady měli mnoho eh, poznámek k uprchlickým táborům, to bych přinechal paní kolegyně, ale řekl bych, že eh, si plně uvědomujeme situaci v Turecku, v Libanonu a to je také důvod, proč my jsme eh, tím největším eh, dárcem eh, v regionu více než USA, více než arabské země tam dáváme. Ale máte pravdu, že to pořád nestačí. To je také důvod, proč nám rostou počty uprchlíky. V Syrii v prvním roce 25 tisíc, v druhém roce 50, Eh, ve třetím roce 100 tisíc. Prostě čím více času musíte strávit v uprchlickém táboře, tím eh, menší jsou naděje, že budete mít někdy nějaký slušný život, eh, děti bez školy a takové věci. Co se týče Frontexu, paní Holmeier a eh, vojenské řešení. To opravdu eh, nespadá do mé kompetence. Já nejsem eh, tady zodpovědný za vojenské operace, ale když se ohledneme například pod tím, co se udělalo v Somálsku, my jsme tam rozbili síť pašeráku lidí, a my jsme to tež začali dělat v Libii, ale e, tam to e, zatím není, e, není hotovo. Nicméně to není úplně tak můj šálek kávy a nepatří, nespadá to ani pod Frontex. Pak tady byla další otázka, to je ten resettlement. Některé členské země by si rády vybíraly ty uprchlíky, které přijmou a de facto eh, v tom, v tom eh, pilotním projektu, tam bude distribuční klíč, například Německo vezme tolik a tolik a potom tedy je eh, jakýsi výběrový proces těch lidí, které chcete přijmout. Nepůjde jenom o Syřany, půjde také o další příležitosti, další, protože některé Eh, státy by si přáli jenom některé národnosti, některé všechny, čili eh, záleží to také na pružnosti té či oné země. A já plně souhlasím s tím, co řekla paní Sipo. Eh, totiž my bychom chtěli, aby se zapojily všechny členské země. Máme určitý odpor ze strany některých členských zemí Eh, zejména tedy těch, eh, kteří s tím dosud nemají žádné zkušenosti. Eh, my tedy poskytneme určitou pomoc zemím, aby se mohli do toho přesídlovacího programu zapojit. Paní Kenge už tady není, ale možná bych to mohl odpovědět Eh, co se týče eh, navrácení uprchlíků, my samozřejmě nevracíme nikoho tam, eh, kde je to rizikové, do Eritreje a podobně do Libie, ale um, jsou ekonomičtí migranti, migranti, jimž nejsou poskytnuty azyly a ty tedy mm, musí zpět nebo musí opustit naše území přičemž eh, usilujeme o to, aby šlo zejména o dobrovolné návraty, všem těch je zhruba 30 Zajímavé je to, že zde máme pozitivní trend a sice, že ty dobrovolné návraty eh, narůstají. Eh, já tady souhlasím s vaším pohledem na Švédsko, kdyby se takto chovali všechny země, eh, asi bychom byli eh, v situaci daleko lepší. Eh, paní Winberger ano, pokud se týče pašeráku lidí, to je také naše priorita. My 20. března jsme, tedy začínáme novou operaci Giotto Mare. Frontex bude samozřejmě také zapojen a komise předloží akční plán eh, proti eh, těmto pašerákům. Čili eh, je to naše priorita, je to součást balíčku, nejenom toto. No, pokud se týče otázky pana předsedy. Myslím, že v radě dochází k určitému pohybu. Došlo k pozitivním reakcím. Čili byl to pohyb jenom. A, a, a jenom, aby to někam směřovalo, aby to nebylo jaksi pohyb v kruhu. Ne, tak eh, já, já, já myslím, že tedy ano, k těm, k těm, bylo to o těch eh, pilotních projektech. Eh, naším plánem je eh, předložit pilotní projekt na příští radě v červnu a přímo se zeptáme ministru, kolik lidí jsou ochotní přijmout a pokud nebudou chtít, si dáme jim návrhy kolik, pokud nebudou chtít, tak eh, to bude, eh, bude se otázka proč a tedy kolik přijmete, nebo eh, co uděláte místo toho, nechcete-li přijímat uprchlíky, poskytnete peníze, poskytnete nějaké prostředky a tak dále. Ale jednoduše a prostě tak nějak to bude, aby tady nebyl takový ten nerovměrný tlak. Eh, ano, já jsem eh, jenom chtěl, aby tady eh, nám bylo jasné, jak se to vlastně v té radě pohybuje. My jsme tady měli ty austro- rakouskou iniciativu na záchranu životu a tak dále. Čili ano. My prostě chceme, chceme vědět, kde se to ubírá, kde to je, kam zatlačit, kam nezatlačit. A teď je možná eh, Filipa by mohla pokračovat. Eh, děkuji. Já budu stručná. Mám, takže spojím od, od, některé otázky dohromady. Eh, spousta otázek se týkala uprchlických táborů, dětí a škol v uprchlických táborech. To je velká výzva. Je to jedna z priorit pro UNHCR, bychom spolupracovali s UNICEF a nevládními organizacemi, abychom podpořili orgány v hostitelských zemích, aby poskytovali vzdělání dětem. Mm, potřeby jsou ale obrovské v Syrii samotné. Eh, dostáváme hodně finanční podpory od Evropské komise jednotlivých členských zemí a dalších zemí světa Nicméně to bohužel nestačí na pro potřeby té populace a to je jenom jedna krize. Když se podíváte globálně, jsou jiné krize v, ve Středoafrické republice, v e, Jižním Sudánu, rostoucí krize v Nigérii. A jedna otázka padla na Libii, takovou a na to UNHCR sleduje s velkým znepokojením, že se tam zhoršuje bezpečnostní situace. Naši zaměstnanci museli být evakuováni, je tam mnoho osob, které potřebují mezinárodní ochranu, je obtížné získat informace a přístup. Máme tam celá řadu e, zaměstnanců, ale jejich možnosti jsou omezené, protože bezpečnostní situace se dramaticky zhoršuje. To jsou všechno tedy výzvy. Ale nakonec eh, vysoký komisař zdůrazňuje, že potřebujeme politické řešení. Humanitární aktéři se mohou snažit, ale problém nevyřeší. To závisí na politicích, mnoho z nich jsou tady. Je to politická situace, která nakonec musí vyřešit tyto výzvy, které se snažíme nějak eh, záplatovat, nějak zmírňovat v mezidobí. Mm, pak tady padly otázky na přesídlování, pan Michel už něco zodpověděl, co se týče zpracování z hlediska UNHCR. Ta počáteční fáze procesu je něco, na čem podrobně pracujeme, na identifikaci osob, které mm, potřebují přesídlit, e, organizujeme s nimi pohovory, ale většina e, zemí se účastní toho procesu, ale jenom menšina těch případů se řeší jednotlivě. Většina zemí, které se toho účastní, mají ale své slovo, to je logické, ve výběru těch osob, které přijmou do své země. Eh, co se týče žádosti o vysvětlení toho, co jsem myslela tím tritonem a jejich mandátem, my samozřejmě chápeme eh, nebo známe to nařízení a vítáme eh, zmínky o vyhledávání a záchraně v tom nařízení, ale myslela jsem, že to není primární úkol Tritonu to je operace na posilování hranic, nikoli pro zachraňování lidí, i když se mm, účastnil těchto operací v posledních měsících, ale ta kapacita je omezená. Pak tady byla otázka eh, nerovnou distribuci v Evropské unii mm, azylantů a uprchlíků proč se lidé stěhují a nežádají o azyl tam, kde přijedou, ale jinde. E, to je také problém, který se snažíme mm, nějak, je to, nebo je to výzva pro nás. E, lidé se stěhují z různých důvodů. Některé ty důvody můžeme se snažit řešit, stěhují se z důvodu nerovné aplikace zilového systému v jednotlivých členských zemí, podmínky e, přijímání, e, to uprchlíci, kteří se přesunuli, říkali, že neměli přístup k adekvátním zařízením, tak z toho důvodu se přestěhovali také rodinné vazby, komunity. Lidé se budou stěhovat do jiných zemí, kde mají e, e, příslušní, rodinné příslušníky, i když to jsou vzdálenější příbuzní. Už prostě tam mají příbuzné a komunity. A, pro ně, a jim to pomůže jejich integraci. Není to nutně něco negativního, je to pochopitelné, že lidé se z těchto důvodů budou stěhovat. To je, myslím, všechno. Já musím říct, že to bude obsáhlá agenda. Ta společná zpráva jistě se vrátíte mezi nás. E, ještě požádáme tedy e, komisi o závěr, kde bude, jaké jsou další kroky, kde bude pilotní projekt e, hotov. Můžete nám to říci? písemně. Ano, my plánujeme uh, schůzi ohledně přesídlování, fora přesídlování, umístěvání co nejdříve. Bude diskuse komisařů příští týden 4.3. Uh, eh, agendě migrace. Už jsme připravili dokument, distribučním klíčem. Čekáme na zelenou od komisařů. Jakmile dostaneme zelenou, můžeme se zaměřit na dube, na květen, abychom mohli tlačit na červnový novou radu ministrů. Děkuji. Děkuji zástupci komise e UNHCR, děkuji za vynikající diskusi. Bylo to skutečně na vysoké úrovni. Děkuji vám. Kolegové, musím rychle přejít k bodu 9, což ukazuje, um, jakou šíři témat projednáváme v tomto výboru. To, se, to je Eh, úmluva o kybernetické eh, činnosti, kyberkriminalitě, eh, stoupení právní služby EP. Abych vám připomněla, tato prezentace po této úmluvě je na žádost našeho výboru s dalším protokolem o přístupu ehm, počítačům, které jsou v jiných jurisdikcích a možnost um, Já jsem zmínil tuto budapeštskou umluvu za, na posledním předsednictvu. Pan Loka je tady. Takže já pokračuji v těch diskusích o budapeštské úmluvě. Jenom ověřuji, zda je tady zástupce právní služby. Já tedy zapomínám, že vy sedíte na levici, ne politicky, ale na levo. Já jsem toto zmiňoval během italského předsednictví v kontextu interní um, bezpečnostní, takže prosím o vaše um, stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, v prosinci dostala právní služba žádost o stanovisko k úmluvě Rady Evropy o kyberkriminalitě. Um, týkalo se to uh, to rozšíření jednotného přístupu přes hranice k datům počítači v jiné jurisdikci. Dvě otázky, které padly. Jaká je kompetence EU v této oblasti? A za druhé, je rozšíření přímého přeshraničního přístupu kompatibilní s eh, unijním právem? My jsme eh, zkoumali eh, situaci v Radě Evropy na základě zveřejněných dokumentů a závěr je, že vzhledem k dostupnému materiálu můžeme odpovědět pouze částečně. Není však pochyb, že ta otázka si zaslouží další pozornost, jak budou pokračovat práce v Radě Evropy. Za prvé dovolte, abych řekl něco o úmluvě jako takové. Je to eh, úmluva, kterou podepsali všechny členské státy EU, také další členové Rady Evropy, ale také další země jako Spojené státy, Japonsko. Evropská unie není eh, signatářem umluvy. Umluva má tři hlavní cíle. Jednak harmonizovat trestní eh, právo kyber eh, zločinnosti, za druhé trestní procesní právo a za druhé režim mezinárodní spolupráce. Eh, otázka, která eh, se týká ustanovení, která spadá do poslední kategorie, mezinárodní spolupráce. To se týká přeshraničního přístupu k počítačovým datům ve dvou případech. Když jsou data veřejně k dispozici a když jsou data umístěna mm, jiné strany a vyšetřující strana získá dobrovolný souhlas osoby, která má pravomoc ta data zveřejnit. Mm, toto ustanovení je výjimkou eh, z principu teritoriality. Jinými slovy, vyšetřovací orgány nemusí eh, jít eh, cestou tradiční právní zájemné pomoci. Nemusí ani informovat zemi, kde jsou ta data uložena. Plány rozšířit to možnost se objevují čas od času v Radě Evropy. Avšak pro tuto chvíli jsou mm, tyto plány ve formě eh, jaksi nápadů myš a nikoli ve formě přesného právního textu. Po několika letech diskusí Rada Evropy Ehm, výbor pro úmluvu o kyberzločinnosti rozhodl v ehm, prosinci, cituji, že v současném kontextu jednání protokolu přes hraničním přístupu k datům není proveditelné. Konec citátu. Ale výbor také rozhodl, že znovu zváží proveditelnost protokolu. Vytvořil pracovní skupinu, aby připravila možnosti dalších kroků. Mandát této skupiny je až do konce roku 2016. Proto zůstává na stole otázka, která je stále relevantní. Nyní se budu věnovat kompetencím EU. Vy jste nás žádali o e, vysvětlení povahy externí kompetence EU ve vztahu k rozšíření přeshraničního přístupu. Vaše otázka se týkala konkrétně článku 3.2 smlouvy o fungování Evropské unie, které se týká implikované externí kompetenci, když uzavření mezinárodní dohody může ovlivnit společná pravidla nebo změnit jejich dopad. První problém byla, analýzy byla existence evropské kompetence. Můžeme odpovědět pozitivně. Umluva se týká harmonizace e, věcného trestního práva o kyberzločinnosti. EU má interní kompetence podle smluv a tu kompetenci využila přijetím směrnice z roku 2013 o útocích proti informačním systémům. Umluva se také týká mezinárodní spolupráce mezi orgány uplatňování práva v boji proti kyberzločinnosti. EU má vnitřní kompetence vytvořit opatření týkající se sběru, uchovávání, zpracování, analýzy a výměny relevantních informací v kontextu policejní spolupráce. EU vykonává tu, tuto svoji kompetenci přijetím rámcového rozhodnutí Rady z roku 2006 o zjednodušení výměny informací o mezi orgány činným trestním řízení v členských státech. E, Unie proto má externí kompetenci v oblasti, která spadá pod úmluvu. Druhé a druhý analyzovaný problém byla povaha této eh, kompetence je exkluzivní nebo sdílená. Pro tuto analýzu je třeba srovnat oblasti, které spadají pod pravidla EU a ty eh, v předpokládané dohodě. Dále je třeba srovnat budoucí vývoj, eh, jejich povahu a obsah. Jak jsem řekl, Podmínka, kterou potřebujeme posoudit, je zda předpokládaná dohoda může ovlivnit společná pravidla EU nebo z jej, změnit jejich dopad. Test aplikovaný soudem při hodnocení povahy kompetence EU se kvalifikovat jako velice uh, rozsáhlý. Není potřeba, aby se úplně překrývaly oblasti spadající pod evropské právo a mezinárodní závazky ani není třeba prokázat možný rozpor mezi dvěma oblastmi. To může být kontro eh, intuitivní, ale v nedávném případě u soudu, který se týkal Hákského umluvy o mezinárodních unusech dětí, mnoho členských zemí si přálo více restriktivní interpretaci exkluzivní kompetence EU, ale soud souhlasil s argumentem parlamentu a interpretoval tu kompetenci poměrně široce. Naše analýza je založena na tomto případě. Ušetřím vás detaily, ale provedli jsme analýzu odpovídajících ustanovení úmluvy a evropského práva. Závěr je, že ustanovení unijního práva do značné míry pokrývají oblast, která která spadá pod úmluvu a hrozí, že pravidla Unie budou eh, ovlivněna rozšířením přeshraničního přístupu. Proto exkluzivní externí kompetence EU potenciálně eh, obsahuje uzavření mezinárodní dohody o rozšíření přeshraničního přístupu. Můžete si položit otázku, proč používáme opatrný jazyk, když říkáme, že je tady potenciální exkluzivní kompetence Unie. Odpověď je prostě ta, že Rada Evropy nepřišla s konkrétním právním návrhem protokolu přeshraničního přístupu. Stále tady je nejistý element, nejistý prvek této analýzy. Je proto vhodnější mluvit o možnosti než o jistotě. Druhá část vaší otázky se týkalo vedení, týkala vedení jednání. Mm, vzhledem k tomu, že je stále nejistota obsahu možného protokolu, můžeme připomenout pouze obecná pravidla. Uvidíme, jak ta pravidla budou platit, až bude sjednán návrh protokolu. V principu, když má EU exkluzivní externí kompetenci uzavřít mezinárodní dohodu, jednání je úkolem komise. Co se týče role členských zemí, soud vyjasnil, že přijetí rozhodnutí Rady, který eh, autorizuje komisi dojednat multilaterální dohodu, znamená začátek eh, kroku EU na mezinárodní úrovni. Nevyžaduje to povinnost abstence, abstence na E, straně členských států, ale vyžaduje povinnost úzké spolupráce mezi členskými státy a EU institucemi, aby umožnili plnění úkolů EU a koherenci mezinárodního zastoupení. Na závěr. Kompatibilita s evropským právem e, rozšířením přímého přeshraničního přístupu. My nejsme, nebyli jsme schopni na toto odpovědět, protože ten test který by se aplikoval, je jiný než test v otázkách kompetence EU. V případě kompetence analýza musí začít srovnáním dvou oblastí. V případě kompatibility, kompatibility se musí srovnávat konkrétní právní ustanovení. Soud říká, dostatečné informace k vlastní nikoli hypotetickém obsahu dohody a existence dostatečně komplexního a přesného rámce je nutná. Avšak v současnosti žádný takový eh, rámec eh, není v Radě Evropy mm, uvažován. Jak jsem ale řekl, to neovlivňuje odpověď na první otázku ke kompetenci. Otázky kompetence a kompatibility nejsou spojeny v tom smyslu, že kompetence Unie může být exkluzivní, i když protokol ne, e, bude protiřečit žádnému evropskému pravidlu. Na závěr, ehm, vaše obavy jsou potvrzeny no, naší právní analýzou. Je možné, že kompetence EU je exkluzivní. Na druhé straně se domníváme, že je příliš brzo zkoumat kompatibilitu s EU, s právem EU. Právní služba je vám k dispozici k další analýze, především když a pokud bude, eh, přesněj, bude přesnější informace k návrhu protokolu o přeshraničním přístupu. Děkuji za pozornost a rád odpovím na vaše otázky. No, děkujeme. To je velice důležité, jednak kvůli významu samotné budapeštské umluvy, ale také kvůli tomu, že se bude také hovořit o umluvě o boji proti terorismu, bude to v přesnu, jsou tam vlastně podobné záležitosti, také se bude hovořit třeba o těch zahraničních bojovnicích, takže tento protokol je pro nás velice důležitý, i když říkáte, že to tedy ještě bude asi chvilku trvat, než tedy eh, se to všechno zjistí a zanalizuje, ale jak už jsem říkal, tak Budapeštská umluva je důležitá sama o sobě, protože je také součástí vnitřní bezpečnostní strategie. Teď tedy bych chtěl mm, poblahopřát všem poslancům, kteří zde setrvali a kteří si vyslechli i tuto prezentaci. Myslím si, že je to opravdu také e, zajímavé sdělení a já tedy jsem rád, že mnozí poslanci zde se trvali i na toto téma. Ehm, je to, tedy, jsou to tedy témata tohoto čtvrtečního odpoledne. Vidím, že Monika už se nemůže dočkat, aby položila otázku. Já, se, já jsem si říkal, že možná eh, tady žádný dotaz nebude, ale myslím si, že Monika se možná ráda zeptá právní služby. Já jsem eh, chtěl něco konstatovat. Dnes dopoledne eh, zasněla námitka, že eh, české země si nevyměňují data. A to, co jsme se teď dosáhli, do, doslechli, tak hm, zdá se, že české země si prají pravý opak. Ve vašem posudku je řečeno, že členské země mohou do určité míry jednat samostatně, pokud tedy jejich jednání nebude vysloveně neslučitelné eh, s úmysly komise. Eh, otázka je tedy, eh, co to znamená. Protože mě by zajímalo, co by nastalo, kdyby skutečně členské země měli jiný názor než komise a pak by došlo k nějakému vyjednávání a nakonec by do toho možná vstoupil i e, soudní dvůr. To mě zajímalo. Ano, je to pravda. Také v té zprávě se o tom hovoří, o tom možném vyšetřování. Ještě předtím, než e, zodpovíde otázku paní Holmajer, tak chce se ještě někdo další zeptat? Pokud ne, tak prosím zodpovězte tento dotaz a po případě učiníte nějaký závěr. Ano, děkuji za tento dotaz. Chtěl bych zúraznit, že výchozím bodem situace je chvíle, kdy rada dá nebo dovolí vyjednávání dohody. A tady zatím ještě jsme tomu nahony daleko, protože zatím na stole ještě není ani návrh takové dohody. Takže mm, pokud tedy mm, můžeme očekávat, kdy tedy začnou ta jednání, v těch soudních výnosech jsou, je určitý manevrovací prostor. Soudní dvůr řekl, že členské státy nemají povinnost rozšířit ta ustanovení takže mohou něco učinit, musí ale úzce spolupracovat s komisí. To říká judikatura. Čili to tam ponechává určitý manevrovací prostor jak komisi, tak členským státům k tomu, aby zavedli určitý praktický režim, jak se s tím vypořádat, zejména v této věci přeshraničního přístupu hovoříme o investigativních opatřeních. Investigativní opatření jsou v kompetenci členských států. A jak, jak vlastně se jste sama v té otázce řekla nebo implikovala. Takže takový praktický režim by třeba mohl zahrnovat několik členských států, ale vlastně netýká se to té otázky kompetence pokud bude naše analýza v budoucnu potvrzená a vznikne návrh protokolu, tak potom budeme moci říci s jistotou, že Evropská unie má exkluzivní výlučnou pravomoc. Komise tedy bude mít pravomoc jednat o té dohodě a pravomoc Evropské unie bude stoprocentně exkluzivní, výlučná. Nicméně, členské státy zcela jistě budou také mít svou úlohu při, jedná, při vyjednávání této dohody. Děkuji, říká předseda, děkuji za vynikající otázku i za odpověď. Kolegové, tím tedy končíme tento bod, děkuji právní službě. Dostáváme se k bodu 10, který nás ještě dnes čeká. Máme zde otázku k písemnému zodpovězení komisi. Týká se to uplatňování směrnice 2001-55. jen, tu otázku podává Elizabeta Gardini a 29. října se poslankyně Elizabeta Gardiny obrátila na komisi s otázkou s písem, eh, na písemnou otázku, jak je to s uplatňováním dočasné ochrany eh, podle mm, jedna, pravidla jednacího řádu 130, eh, takže ten dotaz byl komisi předložen, nicméně během šesti týdnů komise neodpověděla, čili mm, žadatelka chtěla tuto otázku probrat dnes na schůzi, čili zařadili jsme to do dnešní agendy podle pravidla 134. Takže ještě než přijde paní Elizabeta Gardiny, tak mi dovolte jednu otázku, která se týká Budapeštské umluvy. Je to opravdu velice zajímavá otázka. Já se teď trochu omlouvám tedy jak eh, teď to ještě uděláme s tím posledním bodem. Omlouvám se, už je čtvrteční odpoledne, tak se omlouvám za případné um, Anna, are you going? <laughs> okay. I'm not going to name and shame anyone that's leaving. tak ještě chvíli počkáme na <laughs> but some sort of award is going to Mr. Coelho and, and Monica. Tak, uh, aspoň tedy pan Coelho pan, a Monika tady zůstanou se mnou ještě ve čtvrtek odpoledne. I had two, two remarks for anyone who's watching this. On... Eh, já mám dvě poznámky k těm, kteří nás sledují online. Za prvé jsme tady měli strašně moc položek na programu. Uh, a e, za druhé, e, pokud jste nasledovali, tak během hodiny jsme se dostali ze Středomoří, Syrie, e, Turecka až ke kybernetickému zločinu a příslušné směrnici. Tak to skutečně je velký rozsah kompetencí, které si musí osvojit naši poslanci. Eh, a také samozřejmě naši zaměstnanci. Ano, jenomže kolegyně Gardini tady pořád ještě není. Já tedy se obávám vyhlásit krátkou přestávku, poněvadž už se vrátit po přestávce. Z toho mám největší strach we suspend. A search party is going out, sponsored by the EPP. <laughs> tak eh, tady odcházejí další. Tak eh, ozývají se eh, návrhy, vtipné návrhy se pléna, které zde slyšíme a eh, je pan předseda komentuje. Kolegové, omlouvám se, a to je vlastně poslední bod. Ah. me just make an announcement while she's on the way. Tak já jsem se právě dozvěděl, že Elizabeth už eh, je tady. Eh, ve čtvrtek 26. Ano, to je vlastně dneska. V 17.45 začíná společné zasedání s AFKO. Bude se konat v místnosti 3G2. Já tam teda jdu, ano. A sice je to eh, přistoupení Evropské unie eh, k úmluvě Spojených národů o Eh, lidských právech. A, a eh, budeme zde mít prezentaci právního stanoviska eh, k této úmluvě, tedy ECHR, úmluva o lidských právech základních svobodách. A bude tam také kolega Hans Kremer, který je vyjednávačem za, za Evropskou unii. Čili ještě jednou 17.45 a bude to v místnosti 3G2. You ready? Are you ready, Mrs. Gardini? Tak, paní Gardini, můžeme se do toho pustit? Ano, my jsme, my, my jsme na vás čekali, ale to není vaše vina. Vy přicházíte v podstatě dříve, než, než nastává čas. Já už jsem uvedl eh, jaksi úvod k vaší problematice, takže eh, Prosím, eh, pokračujte, snažte se, aby to bylo stručné a poté vyzveme eh, Michela se Evropské komise, aby se vyjádřila. Takže prosím. Děkuji vám. Já se omlouvám, ale já jsem myslel, že to má, myslel, že to má začít až v 17. Eh, moc mě mrzí, že jsem vás nechala chvíli čekat tak toto eh, je problematika, která mě velmi leží na srdci. Předpokládám, podobně je to i s dalšími kolegy. A velice ráda bych vám poděkovala za to, že jste zařadili mou žádost na debatu, na pořád jednání. Evropská komise mezi tím, již odpověděla. Já jsem Eh, si to tedy přečetla, ale jsem z ní, jsem z té odpovědi na rozpacích. Současná situace a podmínky, za níž se odehrávají migrační toky, to jsou záležitosti dosti důležité, neboť eh, souvisí s touto směrnicí. A já myslím, že ta směrnice je poměrně osvícená. Mě by tedy zajímalo, co podle komise je mm, na tom kritické. My tedy víme, že eh, od ledna do října eh, roku 2014 o azyl požádalo nějakých 100 tisíc Syřanů, všem v, v roce 2012 jsme měli nějakých jenom eh, přes 300 eh, žádostí a mm, pak se to spustilo a nyní eh, tady máme roční nárůst žádostí o nějakých 30 podle mě je současná situace velmi dramatická. máme zde lidské bytosti, které uprchají z válečné oblasti. My tedy eh, jsme očekávali, že eh, v této části světa možná nastane jakýsi demokratický vývoj, ale mm, není tomu tak zjevně. Samozřejmě hovořím tady o tom, co se děje v Středomoří. Ta středozemní moře se nám pomalu, pomalu mění ve hřbitov. No a to, že Evropská komise zareagovala takto byrokratickým způsobem, no tak to mě opravdu zaráží. Nejen, že odpověděla pozdě, ale ještě navíc takto byrokraticky. To, a navíc tam v podstatě ten problém vůbec nějak neřeší, ani se jim eh, doopravdy nezabývá. Já myslím, že je třeba pohlednout si navzájem do očí a eh, opravdu eh, se zamyslet nad tím, v čem spočívá celý problém. Já to tady nechci nějak zbytečně prodlužovat, ale eh, pokud se podíváte na ty nekonečné zprávy eh, nezvládních organizací a různých organizací, které nám poskytují humanitární pomoc a tak dále, čili tam eh, to je všecko o depresi, sebevraždách, nucený, nucené prostituci. To je prostě lidská tragédie. I kdybychom nehovořili a zcela pominuli ty mrtvé, taky i ti, kteří v těchto podmínkách žijí, to je naprostá hrůza. Čili skutečně Evropská unie, co může tedy eh, eh, udělat, tedy, aby se to zlepšilo? No, eh, tak Evropská komise je tady s námi a Eh, připravena odpovědět vám na otázku, takže Laura Michel, je to na vás. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem poněkud eh, eh, překvapen tím, co říkala paní poslankyně. Tady byla otázka o tom, jak, pustit, jak spustit směrnici o dočasné ochraně. Čili my vlastně jsme odpověděli na otázku, jestli máme nebo nemáme eh, spustit ten mechanismus eh, podle eh, této směrnice. A naše, naše odpověď byla, že to není třeba, protože máme jiné systémy, které funguje, že dále také eh, počet lidí, kterých se to týká, je pořád zvladatelný jinými způsoby. My jsme třeba po kosovské krizi eh, měli obrovský mm, eh, tlak lidí, příliv lidí a tam jsme se, tam to prostě nestačilo, čili tam jsme zavedli tu dočasnou ochranu. Ale nyní přichází do Evropy Syřané, eh, až 98% z nich dostává uprchlický statut no, podle příslušného AKY. Zachází se s nimi naprosto adekvátním způsobem. Máme eh, podporné podpůrné mechanismy, EASO, máme systémy, které pomáhají Bulharsku, Itálii, Kypru, prostě pro ty členské země, které jsou v první linii, ale systém zatím funguje a zvládá ten nápor, čili my eh, se nedomníváme, že je třeba Eh, spustit eh, ten další mechanismus. A konec konců žádná ze zemí eh, nepožádala, ani Itálie, ani Řecko, prostě nikdo, aby se spustil tento systém dočasné ochrany. Z tohoto důvodu se domníváme, že to prostě není nutné. K dalším věcem, o kterém hovořila paní poslankyně, tady bych opravdu odkázal na ty, tu debatu z dnešního odpoledne. E, tam se to také řešilo. Takže já vám děkuji. E, přeje si paní poslankyně Gardíny e, k tomu ještě něco dodat, tak prosím stručně. Ano, děkuji. Jen pár slov, prosím. Já tedy chápu, Eh, to tak, že tato odpověď je velmi byrokratická. Evropa není flexibilní, nebere se úvahu to, že 2,5 eh, milionu lidí z Sýrie už uprchlo, eh, plus další lidi, kteří jsou na moři nebo přes moře. Čili opravdu Evropa není dostatečně flexibilní na to, aby byla schopna se tváří tvář postavit tomuto problému. Kdyby to byla jiná situace, kdyby stačilo jít po pevnině, tak těch lidí by tady bylo daleko více. A je mi velmi líto, že to vypadá jako kdyby se nerozumělo tomu, co já tady říkám. Opravdu je mi smutnost toho, že Evropa se tady skrývá a zaštiťuje byrokratickými legislativními ustanoveními. Ano, eh, pan předseda, eh, podle článku 130 eh, máme tady postup, kde si můžeme vyslechnout obě strany příběhu. Komise nám tady jasně odpověděla a vy jste opět jasně řekla, že to považujete za byrokratismus. Čili My jsme tedy absolvovali ten eh, postup, eh, jak se patří. No a eh, to je vlastně pro dnešek všechno. Já děkuji tedy za to, že jste se všichni dostavili a děkuji také komisi za odpověď. Kolegové, děkuji vám za pozornost dnes odpoledne. Toto je poslední bod a Teď už se jen přesuneme do místnosti 3G2, kde se bude konat společné zasedání s výborem ústavním na téma přistoupení Evropské unie k OSN o lidských právech a základních svobodách. Bylo by skutečně dobré, kdybychom jako výbor Libe na tomto zasedání byli zastoupeni. A já tedy eh, budu tomu spolu předsedat spolu s Avkem. Kolegové, děkuji vám za pozornost, za celý týden pozornosti a za program dnes odpoledne. Děkuji vám.